v oblasti závažných eh, eh, zranění. Doufám, že Evropská unie opravdu vysoké standardy bezpečnosti silničního eh, provozu, stejně jako například letecké dopravy a všeho ostatního. Kolegyně, kolegové, rozprava k této otázce je ukončena. Máme návrh usnesení a hlasuje se eh, o něm ve středu v 11 hodin 30 minut. Dalším bodem našeho pořadu je zpráva eh, Zebra o, Zebra o prioritních látkách v oblasti vodní politiky. Eh, napřed má slovo pan zpravodaj, pan Zebr. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, milé kolegyně a kolegové. V úvodu chci poděkovat všem za pomoc při eh, sepsání této směrnice, za velmi konstruktivní spolupráci, kterou jsme měli napříč politickými frakcemi, ale také s radou a e, e, komisí. Podařilo se nám poměrně rychle dospět k řešení, které v podstatě je podpořeno všemi. E, chci také ještě připomenout, že vodohospodářská politika je politika dlouhodobá. Jde nám v podstatě o to, abychom našim spoluobčanům dávali k dispozici si čistou vodu v každé formě, ale voda je také eh, základ života všech eh, živých bytostí, všech živočichů na planetě a proto mm, eh, ji přísluší mimořádná budoucnost. V roce 2000 jsme, jak známo, schválili rámcovou směrnici o vodách, což je zásadní legislativní akt a je to určitý milník a vyznačuje se třemi prvky. Za prvé, zahnuje eh, veškeré vodní útvary, za druhé eh, působí přeshraničně, to znamená eh, mm, vychází z povodí a do roku 2015 chce zajistit dobrý chemický a ekologický stav našich vod. To je třetí bod. A nyní ta naše ceřiná společnost, kterou jsme společně vypracovali, je dalším prvkem nebo dalším pokračováním, protože stanovuje společné normy environmentální environmentální kvality, tak aby bylo dosaženo těchto cílů. Bohužel se ukazuje, že máme ještě hodně práce, jak pokud jde o chemický i environmentální dobrý stav či kvalitu, zejména u povrchových vod. Ehm, e, tyto normy environmentální kvality, které jsou navrženy v této nové směrnici, se týkají 15 nových látek, již z předchozí směrnice z roku 2003 a 2008 máme, tři, jsme vyfiltrovali 33 prioritních e, e, látek, které jsou mimořádně škodlivé škodlivé pro člověka i akvakulturu. A nyní eh, jsme učinili další krok, totiž dalších 15 látek eh, jsme v dlouhým, dlouhém procesu spolu se zainteresovanými stranami definovali a identifikovali jejich eh, hodnoty a sedm látek bylo revidováno. Eh, nové v této směrnici je i to, že došlo i k úpravě měřících metod, zejména vycházejí z takzvané bioty. To znamená, nejde pouze o to, abychom eh, zajistili čistou vodu pro eh, občany, ale abychom také znali konkrétní účinky chemikálí na životní prostředí. Kompromisní balíček, který jsme e, sestavili, e, se vyznačuje následujícími body. Vytvořili jsme nový e, seznam sledovaných látek. Tam jsou uvedené látky, které vyžadují zvláštního sledování a mm, posléze by mohly být potom klasifikovány jako nebezpečné anebo jako mm, nezávadné. To znamená, mm, je to seznam sledovaných látek, který bude podroben zvláštnímu monitorování. Je tam nyní deset látek a každým rokem bude přibývat jedna. Dále jsme do toho zahrnuli i farmaceutické látky, to je první velký krok. Jsou tam dva hormony a pak diklofenak, což je antiflogistikum a e, to jsme tedy e, již také zařadili do toho seznamu sledovaných látek a e, v budoucnu se z toho stane velmi zajímavá oblast pozorování, protože bohužel naše vody jsou mimořádně znečištěné eh, farmakologickými látkami. My jsme také vyšli vstříc radě a sice u starých eh, látek máme to datum plnění 2021 a poslední bod, takzvané crosslinks, eh, ty jsme tam zavedli také, to znamená, jestliže je ta látka povolena v jiných legislativních aktech, tak musí být znám její její účinek na vody. Eh, myslím, že je to víceméně vyvážený balík a nyní sázím na to, aby to členské státy včas prováděli a mm, mm, transponovali. Děkuji. Děkuji kolego eh, Zebra. Nyní jménem komise má slovo pan komisař Potočník. Paní předsedající, vážení poslanci, nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji Richardovi Zéberovi a jeho spolupracovníkům za dobře dovedenou práci. Chtěl bych také poděkovat Výboru pro životní prostředí za to, že podpořil ten náš přístup. Díky tomu se nám podařilo zachovat nejdůležitější cíle v kompromisním textu po jednáních, která bych mohl popsat jako velmi náročná. Komise považuje tento návrh za důležitý zejména ze tří důvodů. Za prvé eh, jde o to, že musíme aktualizovat list znečišťujících látek, tzv. prioritní látky v rámci podle směrnice o vodě. To by mělo vyplývat z posledních vědeckých eh, údajů o chemických látkách, včetně těch, které byly identifikovány Evropským parlamentem Vzhledem k tomu, že ty poslední ekologické standardy eh, ohledně této směrnice pocházejí z roku 2008. Tyto kroky měly podniknuty ve všech členských státech, to je důležité, protože počet těchto eh, látek je velmi velký a mohou se akumulovat v přírodě, mohou řešovat svou toxicitu a nebo mohou být také, mm, nebo je tady podozření, že to by to mohlo být, mohly být endokrinní disruptory takže bychom měli usilovat obecně o snížení emisí eh, do vody, vypouštěných látek do vody. Měli bychom také mít společné standardy pro nově identifikované znečišťující látky v Evropě. To je důležité také vzhledem k přeshraničnímu dopadu takového znečištění v Evropě. Za druhé, tento návrh zavádí ustanovení, které by mělo zlepšit informovanost o chemickém stavu eh, vody, tak aby veřejnost lépe chápala naše úsilí o zlepšení kvality vody a jestli se kvalita vody postupně zlepšuje. Výbor pro životní prostředí parlamentu to doplnil ještě o požadavek, aby ty informace byly rychle poskytovány elektronicky, což vítáme. A za třetí jde o nový monitorovací mechanismus, který by měl zlepšit eh, naše povědomí o důkazech, abychom mohli lépe sledovat tyto látky v budoucnosti. Tento seznam sledovaných látek by nám umožnil vyhodnocení rizik eh, pro životní prostředí anebo pro lidské zdraví. Tento návrh tedy představuje velmi důležitý krok eh, ku předu. Nicméně ty tři farmaceutické látky, které navrhuje eh, parlament, aby byly zahrnuty mezi ty prioritní látky, byly přemístěny na ten první seznam sledovaných látek. Kompromisní text uznává riziko, které představují tyto tři látky a dává najevo, že budou sledovány, aby se eh, usnadnilo nalezení řešení, která by ta rizika mohla zmírnit, ale samozřejmě, že lituji toho, že eh, přestože existují jasné vědecké důkazy, tak tyto látky nebudou přímo na prioritním seznamu. Myslím, že tam by pro ně bylo správné místo, že by to byl také přiměřený eh, přístup. Pochybnosti týkající dalších chemických látek, které jsou vypouštěny do životního prostředí, budou eh, sledovány v rámci našeho strategického přístupu. Vážení poslanci, máme před sebou ještě hodně práce v souvislosti s tímto návrhem. Jednak jde o vědecký přeskum a hodnocení rizik. Celá řada odborníků a výzkumníků ze členských států se na tom bude podílet. Eh, I komise má vědecký výbor pro zdraví a životní rizika a mm, ekologická rizika. Mm, toto grémium se na tom bude podílet, takže bychom měli sestavit e, nějaký harmonogram pro naplnění těchto požadavků. Myslím si, že nemáme žádnou omluvu, abychom e, nezohlednili, nezohlednili tato rizika, abychom se vyhnuli prodlením, tak e, přijímáme kompromisní dohodu která by byla přijata prvním čtení. Evropská komise bude nadále spolupracovat s členskými státy na tom, abychom zajistili hladkou implementaci tohoto návrhu. Společná strategie stanovená rámcovou směrnicí o vodě je pro tento problém správná. Měli bychom zpřesnit monitorovací metody a doufám, že to podaří již v letech 2014-2015. Jsem také přesvědčen, že tato směrnice významně přispěje ke zlepšení kvality vod a tím pádem bude mít i pozitivní dopad na lidské zdraví. Nicméně eh, řada změn eh, provedených v návrhu eh, komise si bude vyžadovat, aby komise odevzdala tři prohlášení týkající potřeby vytváření předběžných programů opatřeních pro nové prioritní látky a také bude muset řešit teď stav těch tří farmaceutických látek. Potom jde o prohlášení související s právními lhutami o neplnění závazných pokynů a dále za třetí půjde o ustanovení týkající se implementace. My samozřejmě plný text těchto prohlášení předáme eh, parlamentu, aby to mohlo být uvedeno do zápisu přes tato prohlášení si komise myslí, že výsledek našich jednání je pozitivní, jde správným směrem a samozřejmě eh, to odpovídá tomu eh, kompromisnímu textu, takže pane Zebere, další poslanci, děkuji vám velmi za vaši spolupráci. Děkuji vám, pane komisaři Potočníku a nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny. Jako první má slovo paní Klas za EPP na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, potočníku, dámy a pánové. Když jde o vodu, tak jsme všichni citliví. Nebyly eh, to peníze ani euro, které eh, iniciovali první evropské referendum, ale voda. Starost o vodu sdílí miliony evropských občanů a eh, přání čisté a zdravé vody sjednocuje celou Evropu. Voda, vodu upravujeme v mnoha nařízeních a směrnicích je dokonce eh, zakotvena v zákoně a dobře víme, že pouze společnou eh, dobrou eh, péči můžeme zabránit znečištění a jakékoliv znečištění našich vod, znečištění vod téměř nelze odstranit. Dnes hovoříme o prioritních látkách ve vodě. Těší mě, že po třech trialozích máme konečně na stole kompromisní balíček balíček a děkuji eh, za to zpravodaj. Vývoj nových látek, ale také i vývoj nových technologií a analytických eh, metod eh, si vynucují určité dolaďování. Vynožují se nové starosti, nové pochybnosti, které vyplývají z nového chování lidí i prostředí. A ten seznam sledovaných látek je jedním důležitým pilířem. Potenciálně nebezpečné látky jsou tady nebo budou průběžně sledovány. Je důležité, že i e, farmaceutické látky se nyní dostaly na e, tento e, seznam sledovaných látek. Tady můžeme sbírat a hodnotit čím dál tím početnější látky, ale samozřejmě i ten seznam sám musí být neustále prověřován a některé látky samozřejmě budou na seznam zařazovány nově, jiné ale by měly být také z toho seznamu vyřazovány zakazovány, pokud se ukáže, že jsou nezávadné. Tento kompromis je další dobrý krok k zajištění nezávadnosti vody a tudíž i e, našeho zdraví. Děkuji. Děkuji vám, e, milá paní kolegyně Klas. E, a nyní má slovo pan Arsenis. Milé kolegyně, kolegové, my jsme tuto směrnici projednávali a Podařilo se nám zařadit na seznam sledovaných látek i eh, léčiva, takže budeme vědět, do jaké míry se dostávají eh, i eh, tato léčiva do životního prostředí. A to by mělo být zohledněno při nejbližším přeskumu tohoto seznamu. Hovořili jsme také o tom, že i e, e, při povolování nových léčiv e, to musí být zohledňováno. To znamená to, do jaké míry mohou rezidua těchto látek pronikat nebo se usazovat v životním prostředí a ve vodách. Myslím si proto, že nyní ale zlepšením eh, struktur eh, vodohospodářských eh, zařízení jsme nepokročili velmi vpřed a tento seznam, respektive kompromis, nebude dostatečným podnětem pro hospodářství. Ten cíl byl opět oddálen eh, do roku 2021. Já to opakovaně říkám i s ohledem na veřejnou zprávu. Ehm, my jsme se vyslovovali například v Tesalonikách proti privatizaci eh, našeho eh, městského podniku. A v Pindudě máme například přírodní rezervaci, kudy protéká voda a tato voda nebo řeka by také měla být zahrnuta do chráněných přírodních zdrojů, ale nyní se tam bude stavět elektrárna. To je přece ostuda, katastrofa. Děkuji vám pane kolego Arsenisi a nyní za evropské konzervativce a eh, reformátory paní Gerling. Děkuji. Kvalitní voda je prioritou pro nás, pro všechny, ale musíme být realističtí ohledně toho, co můžeme dosáhnout a v jakém časovém rámci. Vždycky jsem byla proti tomu, aby ty tři látky komise zařadila na prioritní látky, protože si myslím, že to je příliš drahé, neoprávně drahé potom čistit vody. Odhaduje se 35 miliard euro eh, v 20, za 20 let jenom v, Evr, v, eh, v, eh, v, se Spojeném království by to stálo a musím nesouhlasit s komisí, když tvrdí, že tady máme celá nevývratné vědecké důkazy. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom za to hlasovali, ale ono tomu tak ne nebylo. A myslím si, že když budeme vnucovat takové velké náklady domácnostem v těžké době, protože voda bude dražší, to je nepřijatelné. A také tady chybí jednotnost mezi směrnicí o vodě a ostatními evropskými zákonnými akty. Naštěstí eh, v trialogu bylo dosaženo přijatelného trialogu a také ohledně harmonogramu o implementaci a eh, seznamu sledovaných látek. Takže takže naštěstí naše skupina bude schopna pro tuto zprávu hlasovat. Děkuji, paní Estrela. Pane komisaři, znečištění vody je obrovskou hrozbou pro celé životní prostředí. Ohrožuje to kvalitu a kvantitu pitné vody, kterou máme k dispozici. A je to jedna z největších ekologických obav. Směrnice o vodě si nastavila cíl, abychom dosáhli dobrého ekologického stavu co do chemického složení i ekologie do roku 2015. Jedná se o strategie pro boj proti znečišťování. A revize seznamu prioritních látek umožnila zjištění dalších látek, které které představují nebezpečí pro eh, bioto, pro vodní život. Eh, dohoda již bylo dosaženo, nezahrnuje eh, farmaceutické látky na seznamu priorit, ale jsou na seznamu sledovaných látek. Je ale důležité, abychom právě farmaceutické látky mohli kontrolovat ve vodě, protože ty jsou nebezpečné pro zdraví a proto musíme zajistit patřičnou kontrolu eh, jejich účinků. Eh, snažíme se o synergii i s jinými legislativními akty, jako je REACH a legislativa o pesticidech a podobně. A to si myslím, že je dobré. A teď přistupujeme k Catch the Eye. Mám tedy dva požadavky na... Evharisto. Tisztelt Potočník biztos úr. Richard Zéber úr kivál... Děkuji vám, pane Potočníku. Pan Zéber připravil velmi důležitou zprávu týkající se kvality vod. A pro Maďarsko je velmi důležité, abychom měli nějakou právní úpravu na úrovni celého společenství protože většina maďarských eh, řek eh, přichází ze zahraničí a proto potřebujeme mít nějaký evropský rámec, aby se nám podařilo zlepšit kvalitu našich vod. Eh, v roce 2000 došlo ke znečištění řeky Tisy kyanidem a proto si uvědomujeme, že musíme zabraňovat takovýmto incidentům. Pracovali jsme na tom velmi tvrdě před vstupem do Evropské unie, ale víme, že ještě na jihu Maďarska existuje několik území, kde jsou, eh, nebo několik eh, povodí, kde je velmi vysoká úroveň eh, nitridu, dusečnanů ve vodě. A to je důležité, abychom zlepšili zdraví našich občanů. Děkuji, pane předsedající. Voda je veřejným statkem a její ochrana eh, se vyžaduje plnění kritérií, eh, jak ekologických, tak zdravotních. Ale kromě toho se to také eh, vyžaduje dobré veřejné služby v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti zprávy toku. Potřebujeme odborníky a potřebujeme řadu opatření na ochranu tohoto strategického veřejného statku. Bez toho se neobejdeme. A to hlavně proto, že e, vody jsou e, v ohroženém stavu, zejména také v Portugalsku. Evropská komise e, vedla členské státy k privatizaci vodohospodářství a to velmi komplikuje monitoring vody, tedy monitoring kvality vod. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou v rozporu Eh, s těmito cíly. My teď tady slyšíme argumenty na, eh, pro přijetí této legislativy a já si nemyslím, že jsou správné. Děkuji, to je konec já říká paní předsedající. Pane komisaři Potočníku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jistě pan Zíber dobře ví, nebyla to snadná jednání. Bylo to více než 10 pracovních skupin, 7, eh, 7 eh, eh, koreperů a mnoho technických trialogů, trialogů, abychom dosáhli dohody. Myslím si, že tedy jste odvedli dobrou práci, aby se to mohlo stát a bez skutečné pomoci Evropského parlamentu, co se týče strategie vůči farmaceutickým látkám a seznamu sledovaných látek, by ten výsledek nebyl až tak dobrý. Pokud jde o otázku nákladu. K tomu tady byla připomínka. Kdykoliv e, děláme nějaký návrh, e, provádíme také hodnocení dopadu. Samozřejmě, že nic v životě není zadarmo, ale vždycky má ta otázka dvě stránky. Kolik e, to stojí, když to budeme napravovat a kolik to bude stát, když to nebudeme napravovat. Pokud nebudeme situaci napravovat, tak pak, až bychom za pět nebo deset let dělali revizi, tak vám mohu říct, říci, že hodnocení dopadu zcela určitě nám ukáže, že náklady na e, opravu toho stavu, který tehdy bude existovat, by byly ještě vyšší, což je další argument. Proto musíme vždycky e, posuzovat a srovnávat přínosy a náklady a vždycky nám jde o vyváženost. Chápeme, že je to vždycky třeba dělat takovým způsobem, aby to vedlo k zlepšení lidského zdraví, životního prostředí a zároveň, aby to bylo nákladově efektivní. Nyní, pokud jde o vědeckou základnu, myslím si, že všechny návrhy jsou vědecky podložené. Prošli jsme si celý ten seznam, byl opravdu dlouhý, jak si vzpomínám. Samozřejmě, že věda vždycky postupuje dopředu. A je možné, že přijdou další důkazy, další eh, fakta eh, v budoucnosti ze strany vědy, ze strany eh, podnikatelského sektoru, ze strany akademické obce. A ke všemu budeme vždycky přihlížet, protože si myslíme, že je to natolik důležitá věc, že jinak se to zkrátka dělat nedá. Ale teď určitě bude důležité, abychom realizovali návrh, abychom spolupracovali pokud možno co nejúžeji s členskými státy a to přesně má komise v úmyslu. Rád bych vám všem velice poděkoval za vaši podporu tomuto návrhu, který nám pan zpravodaj předložil. Děkuji, děkuji pane komisaři. A teď má slovo pan Richard Seber, zpravodaj. Äh, děkuji, paní předsedkyně. Jak řečeno, ten kompromis byl možný pouze díky skvělé spolupráce všech, ale eh, chtěl bych navázat na eh, slovo implementace, kterého užil eh, pan komisař. Samozřejmě tento legislativní akt bude jen tak dobrý, jak bude dobrá implementace. A to samozřejmě ve vodohospodářství jde ruku v ruce s vysokými náklady, ale když vnímáme náklady, musíme vnímat i užitek, zejména pokud je o zdravotnictví. Čím nezávadnější voda, voda, o to lepší zdraví a samozřejmě užitek je několika násobkem nákladů vynaložených obcemi a dalšími orgány. Ještě k léčivům. Já myslím, že je to důležitý a správný krok a Samozřejmě eh, musíme sbírat eh, údaje dál. Eh, samozřejmě vodohospodářskou politikou nemá docházet k zákazu léčiv, ale jde o to, aby registrační úřady a také pacienti a také orgány a města, která budou tyto zhromažďovací evidenční systémy monitorovat, musí mít jistotu, že se nebezpečné, respektive škodlivé farmaceutické látky do vod nebudou dostávat. A e, na závěr jedna prozba na adresu komisaře Potočníka. E, doufám, že kolegium komisařů návrh pana komisaře Barniera schválí a sice, že oblast vod z oblasti konce se výjmou. To považuji za velmi moudré. Voda je zvláštní statek, e, je spjatá s různými sentimenty a emocemi a proto si si myslím, že by bylo lepší to výmout. Nejde o to, aby tady vznikl samostatný, eh, samostatné odvětví, kde nebudou dodržována, eh, dodržovány předpisy transparentnosti, ale myslím, že za stávající situace to bude lepší ehm, to mít eh, mimo a pan komisař určitě předloží moudrý návrh. Děkuji, pane Zebre. Dámy a pánové, debata je u konce a hlasování bude zítra ve 12 hodin. A dalším bodem eh, našeho programu jsou minutu.